Okay, dear colleagues. Vážení kolegové, dobrý večer, budeme začínat. Čeká nás mimořádné zasedání Mezinárodního výboru, eh, výboru pro mezinárodní obchod. Standardně nejsem v roli předsedy na tomto na takovémto mimořádném zasedání. Já nejsem velkým fanouškem takovýchto zasedání, ale bylo to nutné kvůli trialogům, které se dnešního dne dokončily. Takže první bod tohoto mimořádného zasedání je přijetí pořadu jednání. Máte nějaké náměty ke změnám? Prosím. Mikrofon, prosíme. Schöner Vorteil. Ich äh, möchte die äh, ähm, beiden. Já žádám o odložení tohoto bodu jednání. put point to znamená, že bod 10 eh, a 11 by měl být vyřazen z, z pořadu jednání. To je návrh. Eh, musí to navrhnout buď tři poslanci, anebo eh, politická skupina. Kolik vás je? 2, 3, 4, 5, 6. Dobře, takže budeme o tomto návrhu hlasovat. Kdo je pro toto, tento návrh, abychom body 10 a 11 vyňali z pořadu jednání. Prosím, kdo je pro? Elektronicky budeme hlasovat, prosím. A já zahajuji hlasování. And the vote is closed and it's Končím hlasování a celá jasně je tento návrh zamítnut, to znamená, že tyto body zůstávají na pořadu jednání. Nějaké další náměty eh, či návrhy pozměnit pořad jednání? Nikoli, nemáme další náměty, takže bod 2. Oznámení. Oznámení je, že máme tlumočení do všech eh, nutných jazyků a můžeme rovnou přistoupit k prvnímu hlasování. To je hlasování o návrhu rozhodnutí Rady o přistoupení EU k aktu, což souvisí s našimi slavnými zeměpisnými označeními. Je to jedno hlasování, jediné hlasování a já je právě zahajuji elektronicky, prosím. And the vote is... Končím hlasování a jednomyslně schváleno, tedy blahopřejeme. A na to je navázán na další zpráva, o které budeme hlasovat. A zde máme celou řadu pozměňovacích návrhů a já zahájím pozněcím návrhem 7, kde pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 8 pro, proti, zdržel se, zamítnuto 9 pro, kdo je proti, přijato 10 pro, proti, zdržel se, přijato 11, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato 12, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto 13, kdo je pro, proti, Zdržel se zamítnuto. Pozněcí návrh 14. Kdo je pro? Proti? Zdržel se zamítnuto. Pozněcí návrh 15. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijato 16. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijato 17. Pro? Proti? Zdržel se. Přijato 18. Kdo je pro? Proti? Zdržel se zamítnuto, jedna, kde pro, proti, zdržel se, přijato, číslo tři, kde pro, proti, zdržel se, přijato, dva, kde pro, proti, zdržel se, přijato, čtyři, kde pro, proti, zdržel se, přijato, pět, pro, proti, zdržel se, asi zamítnuto, ale budeme potřebovat elektronickou kontrolu. Je to pozněcí návrh číslo 5. Končím hlasování. Zamítnuto opravdu. Pozněcí návrh číslo 6. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. A hlasujeme elektronicky. Konečné hlasování. Prosím, zahajuji hlasování. A Končím hlasování. A opět jednomyslně, pane Hansne, blahopřeji. So, then we switch to point five. Bod číslo pět. To je ústní otázka k antidumpingovým otázkám v Kolumbii. Opět jedno hlasování elektronicky, hlasujeme elektronicky, zahají hlasování. Končím hlasování. A bylo to celé jednoznačně přijato. Bod číslo 6 je výsledek trialogu k investičnímu screeningu. Trialog byl eh, dlouhosáhlý, máme výsledek a poté Dám slovo ještě panu zpravodaji, ale nejprve po výsledku hlasování eh, dám slovo panu zpravodaji. Nejprve tedy hlasujeme a zahají hlasování. A končím hlasování. A bylo to přijato velkou většinou. Pane Průste, máte slovo. Euh, Děkuji, pane předsedo. Dovolte, abych na úvod poděkoval vám eh, jako předsedovi výboru INTA za způsob, jakým jste eh, vedl jednání na trialog eh, jménem parlamentu. Chci poděkovat samozřejmě panu Bitikoferovi za jeho zprávu. To byla výrazná pomoc, která nám pomohla to dotáhnout až do konce. A potom i stínovým zpravodajům, kteří odvedli vynikající eh, práci, vždy dávali přednost eh, veřejnému zájmu. A teď je potřeba, no, byla tady potřeba to rychle schválit, protože jde o tak zajistit eh, jistotu pro občany, ale i pro firmy. Je to konec té evropské naivity po té, co byla přijata eh, ta předchozí opatření v oblasti investic. Teď si myslím, že je Evropská, Evropa mnohem lépe vyzbrojena a může se bránit eh, v globalizaci. Eh, Můžeme tedy se teď lépe bránit a já chci poděkovat za kvalitu práce, kterou do toho všichni vložili a doufám, že to dnešní hlasování se ještě v únoru potvrdí na plenárním zasedání. V každém případě děkuji všem, kteří se na tom podíleli. Děkuji, pane Pruste. Myslím, že to byl velký úspěch. Evropského parlamentu a teď bod číslo sedm, další trialog. Ten se týče, týká horizontálních eh, pojistek. A k tomu také máme jedno závěrečné hlasování. A já to hlasování zahajuji, můžete hlasovat. Končím hlasování a i tady je naprosto jasná většina pro potvrzení výsledku trialogu. Pan eh, Fjellner, který zpravodajem tady není, ale i tak mu blahopřejeme. Bod číslo 8, to je třetí trialog, který dnes můžeme uzavřít. Eh, na tom eh, jsme hodně pracovali eh, v posledních měsících, prakticky každý týden jsme každý týden jsme na tom pracovali. Toto je eh, výsledek jednání o Brexitu. Jde o ty obchodní kvóty v rámci Světové obchodní organizace po Brexitu. Já doufám, že to nakonec v platnost nestoupí, protože nikdo neví, co se eh, bude dít v Británii. Ale pojďme hlasovat. I tady je to jenom jedno hlasování. Můžete hlasovat. Končím hlasování. A i tady je naprosto jasná většina pro. Děkuji paní zpravodajce, děkuji svůj Rovold. To byly ty tři trialogy, které jsme tímto uzavřeli. Teď po číslo 9. dohoda prostřednictvím výměny dopisu mezi Evropskou unii a Čínskou lidovou republikou. Týká se to sporu v rámci VTO a také to je jenom jedno hlasování, můžete hlasovat. Končím hlasování. A i zde je to naprosto jasná většina. Julio, blahopřejeme. A teď můžeme přejít k bodu číslo 10. Tady mám dvě poznámky ještě než se dostaneme tedy k hlasování u bodu 10 a 11, ve čtvrtek jsem dostal dopis od komisaře Moskovičeho, který upozorňuje na to, že došlo ke změně, k výměně dopisů mezi velvyslanectvím. Týká se to asociační dohody s Marokem a konkrétně jde o území západní Sahary. My jsme o to formálně požádali. A v těch eh, dopisech byly obsaženy přílohy. My jsme se o tom ptali koordinátorů, jestli je to tak dostatečné, jestli je možné to přiložit k této dohodě, o které teď máme hlasovat. A velká většina byla pro, abychom o tom hlasovali. A proto je to teď na našem pořadu jednání. Ještě jedna poznámka. Hovořilo se o nezávislosti pravodaje týkající se této dohody s Marokem. Já jsem udělal to, co je v mých pravomocích. A bude to vyšetřovat speciální nebo příslušný výbor Evropského parlamentu, ale paní Lalonde už nechce zodpovědnost eh, za tuto zprávu a proto pan Nesmaker to převzal za ní, za to, což mu děkuji, a pan Žado se e, Za skupinu zelených chci jasně říci, že společně se socialisty jsme požádali o přerušení hlasování, protože e, to, že paní Lalance stáhla e, z vedení této zprávy je vlastně flagrantním přiznáním eh, tohoto střetu zájmu. Je to minimum, co mohla udělat. A nicméně ta zpráva samotná vzešla z tohoto konfliktu zájmu. A nedošlo tady ke změně ani jedné čárky a proto eh, si myslíme, že vzhledem k tomu, že je to výsledkem tohoto konfliktu zájmu, tak za nás, za zelené, my se rozhodně tohoto hlasování účastnit nebudeme. Děkuji. Nevidím, že by se někdo další hlásil o slovo a tak začneme hlasovat. První plňovací návrh je 61. pro? Proti? Drželi se. Zamítnuto. 62. kde pro? Proti? Drželi se. Zamítnuto. 63. Pro? Proti? Drželi se. Zamítnuto. 64, kde pro? Proti. Drželi se. Zamítnuto. Ověříme 64, můžete hlasovat. And the vote is closed. Končím hlasování a bylo to zamítnuto. Kompromis 8, kdo je pro? proti, drželi se, přijato. Kompromis 9, jde pro, proti, drželi se, přijato. 76, kde pro? To je 78, pardon. Pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. 79, kde pro? Proti, zdrželi se zamítnuto. 81, kdo pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Kompromis 10, kdo pro, proti, zdrželi se přijato. 88, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 89, kdo je pro, proti, drželi se zamítnuto, 90, kdo pro, proti, drželi se zamítnuto, 91, kdo pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 92, kdo pro, proti, drželi se. Myslím, že zamítnuto, ale ověříme to. Můžete hlasovat. Končím hlasování. Bylo to zamítnuto. 93, kde pro, proti, drželi se. Zamítnuto. Kompromis 11, kde pro, proti, drželi se. Přijato. Kompromis 12, kde pro, proti, zdrželi se. Přijato. 105, kdo je pro? Proti. Drželi se. Zamítnuto. 107, jde pro. Proti. Drželi se. Zamítnuto. 106, kdo je pro? Proti. Drželi se. Zamítnuto. 108, jde pro proti, zdrželi se. Přijato. Kompromis 13, kdo je pro, proti, zdrželi se. Přijato. Kompromis 14, kdo je pro. Ještě jsme zapomněli na 111. Kdo je pro? Proti, zdrželi se. Zamítnuto. Kompromis 14, kdo je pro? krotě. Sto dvanáct. Pan předseda se omlouvá, takže 112 jde pro, proti, drželi se zamítnuto. Kompromis 14, kdo je pro, proti, drželi se přijato. 119 pro, proti, drželi se Zamítnuto kompromis 15, to je pro, proti, drželi se. Přijato. Kompromis 16, kdo pro, proti, drželi se. Přijato. 131, kdo pro, proti, drželi se. Ověříme. 131, můžete hlasovat. Končím hlasování. Přijato. To 32, 33, 34, kde pro? Proti, drželi se. Zamítnuto. 137, kdo je pro? Proti, drželi se. E, zamítnuto, 138, kdo je pro? Proti, drželi se. Zamítnuto, kompromis 17, kdo je pro? Proti, zdrželi se. Přijato. 145, kdo je pro? Proti, zdrželi se. Zamítnuto, 147, kdo je pro? proti, drželi se. Zamítnuto 18, kdo je pro, proti, drželi se. Přijato. 146 na dvě části. Ta druhá část odpadla, o té první části hlasovat můžeme. Takže první část 146, kdo je pro, proti, drželi se. Přijato. 136 D pro, to odpadá, tak 157 D pro, proti, drželi se, ověříme, ověříme 157, můžete hlasovat. Končím hlasování. Přijato. 160, 161, kde pro, proti, eh, zamítnuto, 162, kde pro, To šedesát dva, kdo je pro? Kde proti, drželi se. Zamítnuto 163, kde pro? Proti, drželi se. Zamítnuto. 168. Kompromis 19, říká pan předseda. Pro, proti, drželi se, přijato. 168 jde pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 169 a 170 jde pro, proti, zdrželi se, Zamítnuto. 171, kdo pro? Proti, zdrželi se. Zamítnuto. 172, kdo pro? Proti, zdrželi se. Zamítnuto. 173, kdo pro? Proti, zdrželi se. Zamítnuto. Zatím číslo 5, kde pro, proti, zdrželi se. Přijato. 9, kde pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. 10, kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Přijato. 11, kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 12, kde pro? Proti. Zdrželi se. Ověříme. 12 můžete hlasovat. Končím hlasování. Bylo to zamítnuto. Teď kompromis jedna, kde pro, proti zdrželi se. Přijato. 16, kde pro, proti, drželi se zamítnuto. 17, kde pro, proti, drželi se zamítnuto. Kompromis 2, kde pro, proti, zdrželi se. Sedmnáctka ověříme. And the vote is closed. Končím hlasování. A je to zamítnuto. Kompromis 2. Pro, proti, zdrželi se, schváleno. 21 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 3. Pro, proti, zdrželi se, schváleno. 26 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 4 pro, <clears throat> proti, zdrželi se, schváleno. 33 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 34 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Třicet pět pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Třicet šest pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 37 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 5 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 44 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 45 pro, proti, zdrželi se schváleno. 46 pro, proti, zdrželi se schváleno. 47 pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis 6 pro, proti, zdrželi se schváleno. 48 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 53 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 54 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 55 pro, proti, zdrželi se. Já se domnívám, že to bylo přijato, ale raději to ještě prověříme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování a tento návrh byl schválen. Proto 56 padá a nyní 57 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 58 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 59 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Jednička pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Dvě pro, proti, zdrželi se. Domnívám se, že to bylo schváleno, ale ještě to prověříme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Bylo to schváleno. A nyní tři pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. A nyní stanovisko Agri. Agri 1 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Agri 4 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 5 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. A nyní Agri 6 na dvě části. První část pro, proti, zdrželi se, schváleno. Druhá část pro, proti, Raději ještě tuto část prověříme. Elektronicky budeme hlasovat, takže hlasujeme o druhé části Agri 6. Končím hlasování. Bylo to jasně schváleno. Nyní Agri 7 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Os 9 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Agri 11 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Agri 13 pro, proti, zdrželi se, schváleno. A nyní přejdeme k výboru pro rybolov. A tady máme pozňovací návrh 3 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Šestka pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. A nyní AFET, eh, článek 1 pro, proti, zdrželi se, schváleno. AFET 2 pro, proti, zdrželi se, schváleno. AFET 3 pro, proti, zdrželi se, schváleno. AFET 5 pro, proti, zdrželi se, schváleno. AFET 7 pro, proti, zdrželi se, schváleno. AFET 8 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 9 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 10 pro, proti, zdrželi se, schváleno. AFET 12, první věta pro, proti, zdrželi se, schváleno. A nyní budeme hlasovat o návrhu usnesení elektronicky. Zahoji hlasování. Končím hlasování. A bylo to jasnou většinou schváleno 24 pro, 9 proti, 3 se zdrželi. Blahopřeji zpravodaji. A nyní přejdeme k bodu 11. Tady máme nejdříve eh, posňovací návrh 5 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Osmička pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. A tři identické pozměňovací návrhy, to je 3, 4, 6 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, ale raději to ještě prověříme. E, zahajuji hlasování o 3, 4, 6. Končím hlasování. Bylo to zamítnuto. A nyní pozňovací návrh 1 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Pozňovací návrh 2 pro, proti, zdrželi se, schváleno. E, e, zamítnuto, opravuje se pan předseda. A nyní budeme hlasovat o návrhu elektronicky. Končím hlasování a návrh byl schválen. Děkuji vám. a také ještě blahopřeji zpravodajce, která se zabývala zprávou o celních e, tarifech a nyní v bodu různém již nic nemám a další zasedání se bude konat 23. ledna. Užijte si Vánoce a mějte se hezky. nashledanou.